na první společné hlasování. So colleagues, we uh, move immediately to the first and I will... Takže začneme hlasovat. Vítám tady kolegy z kontu a předsedkyní výboru kont. A jedná se o boj proti podvodům eh, ve finančních zájmech prostřednictvím eh, trestního práva. Nejsou tu žádné pozměňovací eh, hlasování. Dní eh, budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Um, uh, Máme tu o jednoho člena zelených navíc. Prosím, eh, za zelené můžete si srovnat počty. Dobře, končím tedy hlasování. Přijato 56 pro 12 proti. A nikdo se nezdržel. And congratulations to the rapporteurs. Blahopřeji paní Gresle, zpravodajce a panu eh, Lobezu Aguilarovi. Děkuji všem kolegům a také kolegům z výboru KONT. Nyní Přistoupíme k dalšímu hlasování, to jsou hlasování za výbor Libe. Prosím, kolegové, vy, kteří zde nesetrváte v tichosti, opustte sál. Um, Můžete prosím v tichosti opustit sál. Děkuji vám. So, colleagues, we move. Thank you. Thank you. Um, we now move to the Budeme tedy hlasovat o podmínkách o podmínkách vstupu a pobytu příslušníků třetích států eh, za účelem vysoce kvalifikovaného zaměstnání. Máme tu několik komentářů ohledně pozměňovacích návrhů za článku 54 a to je na straně 18, kompromis 13. Tam se nezmiňuje, že to je pokryto tím kompromisem. A píše se tam, že to odpadá, pokud jsou přijaty pozměňovací návrhy ale ono je to připojeno ke kompromisu 14. Takže pokud tu nejsou žádné výhrady, tak ta jedenáctka z EMPL se týká kompromisu 13 a e, odpadá e, 13, ne 14, pokud budou přijaty. Já e, jsem to pochopil tak, že to tak můžeme e, vzít a můžeme tedy začít hlasovat. Pozměňovací návrh 129. Zamítnutí návrhu komise. Jste všichni připraveni hlasovat? 129. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnout. Sto třicet. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 280. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis k článku 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 305. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Máme tu amblok. Eh, uh, Pozměňovací návrh 283 a 306 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 307 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 336. Zahajuji hlasování. Kolegové, omlouvám se. Kompromis 3. Kompromis k článku 3. Zahajuji hlasování. To je i moje vlastní zpráva. Končím hlasování. Přijat. 336. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis článku 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Třista čtyřicet osm. Zahajuji hlasování. Třista čtyřicet osm. Stále ještě máme otevřené hlasování k pozměňovacímu návrhu. Ještě všichni nehlasovali k pozměňovacímu návrhu 348. Už jste všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Kompromis k článku 5.2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování přijat. Kompromis k článku 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 416. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis k článku 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh. 449. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis k článku 7a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis k článku 9. Zahajuji hlasování. Ne, k článku 8. 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Ale deset kolegů nehlasovalo. Eh, prosím, zkuste eh, dotlačit kartičku až do konce zařízení. Kompromis článku 9. EPP má ohlas navíc, prosím, srovnejte hlasy. To je dobře, že máte zájem o hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis k článku 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis k článku 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis k článku 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis k článku 13. Včetně MPL 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. EFDD má o jednoho navíc. Prosím, srovnejte si čísla. Teď je to v pořádku, končím hlasování. Přijat. Kompromis k... ještě ne. votes here. Sorry, amendments, amendment 5. 508. Zahajuji hlasování. 508. Okay, so 508, the vote is now. Čím hlasování? Bylo to zamítnuto. 509 zahajuji hlasování. Končím hlasování. 507. Končím hlasování. Zamítnout. Amblok. 513, 510, 511. Zahajuji hlasování. to je včetně 514. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis k článku 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis k článku 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat kompromis k článku 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat kompromis k článku 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis k článku 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 569. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis článku 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis článku 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis článku 23. Zahajuji hlasování. EPP má ohlas navíc. Prosím, srovnejte počty. Přije. Už je to z pořádku, končím hlasování a je přijat. Amendment 625 and 65 a Ample 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis k článku 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis článku 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 127 a 635 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 636 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 128 a 637 společně. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijaty. Úvodní ustanovení Jedna kompromis k jedničce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 3a. Ne, 136 ještě. kde je? hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 3a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 3AA. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis k ustanovení 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis ke 4b. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis ne, 139. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. EPP má o jednoho navíc. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis k 5a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis k 5b zahajuji hlasování. Končím hlasování. EPEP má jednoho navíc. Končím hlasování. Přijat. 150. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 154. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu. 155. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 6a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 6b. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 8a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozněvací návrh 168. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat kompromis 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. K úvodnímu straně 114 tu máme 183 a 184. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 184 nyní. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 210. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 214. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu 215. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 223. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 34a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 36a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 257, 258 jsou identické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Už to skoro máme. Kompromis 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 274. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 46a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 48a. Zahajuji hlasování. Už to skoro máme. Končím hlasování. Přijat. Kompromis, ne, 270. Kompromis 48b, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 279 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. nyní můžeme provést závěrečné hlasování o celém pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Je to jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato 45 pro, 10 proti, 2 se zdrželi. A nyní e, o rozhodnutí vstoupit ve vyjednávání. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 44 pro, 10 proti, 3 se zdrželi. Omluvám se, že to bylo dlouhé. Nyní přejdeme k dalšímu bodu. To je zpráva paní Fajon. Jenom se chci zeptat Tani, jestli si chce říct slovo, nechce, dobře. Takže přistoupíme. A prosím vás, buďte trpěliví, protože je to velice důležité hlasování o kvalifikacích. Pozměňovací návrh 264, pozměňovací návrh paní Spinelli je pokryt kompromisem 42 a explicitně zmizí eh, je v těch kompromisech, ale není na tom seznamu. Takže pokud eh, můžeme to takto považovat, pokud bude kompromis schválen. Potom hlasování unblock na straně 33 je dodatek eh, článek 16, pozměňovací návrh 23 je se vztahu k modu 36 a mělo by, by být v první části hlasované a 16 a 69 jsou pokryté. Dámy a pánové, já to musím přečíst, protože to musíme mít v pořádku. 251 kostel do vyhlasování blok zahrnuje stejné eh, myšlenky jako body odůvodnění, takže Pozměňovací na 23 bychom mohli považovat jako eh, odhlasovány v rámci hlasování unblock a 281 v unblock je shodný z 23 a podobný jako 215 je nesprávně uvedeno v druhé části eh, hlasování po částech, mělo by to být v první části, můžeme tedy to považovat za, 2, 8, za součást první části 281 a tím jsme si to vyjasnili a můžeme přistoupit k hlasování. Dobrá. Pozměňovací návrh 96, 97, 98 jsou shodné. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. V EPP nám přebývá jeden hlas. Děkuji, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 1, článek 2 v definice, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 3, 2, 4 a ne, jenom 3, 2, 4 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to také zamítnuto. Kompromis jedna. Ne oddělené hlasování o článku 2.9, úvodní odstavec, text návrhu komise, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Bromec 1C, bod odůvodní 16, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 169. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 339. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 342. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítno. 3.01. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 343 a 214. Zahajuji hlasování. Tři, čtyři. Tři a 214 identické. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis 2, článek 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 3, článek 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4, článek 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 10 o článku 7. Zahajuji hlasování. Máme zahájené hlasování, ještě můžete hlasovat. Končím hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis 5 k článku 8 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6 k článku 9 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7 o článku 10 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7a týká se bodu odůvodnění 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8 článku 11 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 9 k článku 12 a bodem důvědnění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 470 a 471 jsou shodné, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 463, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis 11 týká se článku 14 a 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Kompromis 15 k článkům 15 a 21. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis 12, týkající se článku 16, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Hlasování unblock od pozměňovacího návrhu 69 až po 546 zahají hlasování. Jak už jsem o tom hovořil předtím, takže pozměňovací návrh 69 až 546. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A nyní druhá část hlasování unblock, pozměňovací 549 a 218. Kolegyně a kolegové, teď hlasujeme o druhé části hlasování unblock 549, 218 a 219. Takže druhá část unblock 5, 4, 9, 2, 1, 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 573. zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní Pozměňovací návrh 575. Zahajuji hlasování. Pět, sedm, pět. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. sedm šest Zahajuji hlasování. Tak, hlasování je zahájené. Měli bychom poděkovat technikům, že to tady všechno klape, jde rychle. Kompromis 16, zahajuji hlasování. Já jsem neukončil hlasování, takže končím hlasování, je to přijato. Někdy můžeme být také příliš překotní, že? Máme zopakovat hlasování 575 a 576. Dobře, tak prosím, dámy a pánové, uklidněte se a v klidu si zopakujeme hlasování o 575. Zahajuji hlasování o 575. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 576. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak, takže zamítnu to. Kompromis 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Byl to Přijato, pokud chcete opravit, pane kolego, to, jak jste hlasoval, můžete to učinit po hlasování. Takže bylo to přijato. A nyní kompromis o článku 23 na 31a. Kompromis 23 a 31a zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 19a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. U EPP nám přebývá jeden hlas. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 691 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. No, je to přijato. 7.03. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Sedm tři, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Hlasujeme odděleně 31.1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Oni zahají hlasování o kompromisu. 26. Končím hlasování. Přijato. 7.1.3. Zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 714. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 715, 716. Schodné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 717. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 28, zahajuji hlasování. Which is closed. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 29, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 30, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 771. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 772. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 773. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 32a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 32b. Zahájit hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 95. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 795. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 797. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 798. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 99, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 100, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto a není body odůvodnění. Kompromis 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 37, zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozněvací návrh 163, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 171, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 172. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 173. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 174. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 175. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 14, 176, 177, identické unblock, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 21 a 208 jsou shodné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 209. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 210. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 211. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 24 a 221 jsou shodné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 224. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 40 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 238 zahajuji hlasování. Končím hlasování přijato. Kompromis 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 254. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 256. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 263. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zahajuji hlasování o 287. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 290 a 291 jsou shodné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní bod odůvodnění 6, pozměňovací na 4, zahajuji hlasování. Vododovodní 6, pozměňovací návrh 4, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování přijato. Bod odůvodnění 15, pozměňovací návrh 9, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. A nyní můžeme mít závěrečné jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to přijato 40 pro, 13 proti a nyní rozhodnutí o zahájení jednání, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Také přijel to 37 pro, 14 proti, 4 se zdrželi. Takže blahopřejeme zpravodajce Taně Fajon. Dámy a pánové, a tím jsme na konci hlasování. Táňo, chceš-li k tomu něco trochu říci, tak prosím, máš možnost. Děkuji, Klode, kolegové, kolegyně. Já vám chci poděkovat za úžasnou spolupráci. Děkuji Alexandře, Angelice, Barbaře, Jean, také Jusims. Myslím, že spolu jsme odvedli úžasnou práci, máme zde ambiciozní, progresivní text, je to důležitá součást azylové legislativy a můžeme na něj být hrdí. A je to významný krok, který vede k efektivnějšímu a humánnějšímu azylovému systému v Evropě, takže já vám velice děkuji za úžasnou spolupráci. Ano, to podceňujeme, jak tvrdá práce je za takovými to dokumenty, takže děkujeme všem kolegům i zaměstnancům za to, že jsme tak dobře zvládli toto komplikované hlasování. Děkuji.